No, od 9 do 13 a potom od 15 do 17. Pořad jednání byl zveřejněn písemné podobě i na internetu. Odročuji schůzi.